Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím pěkně, posaďte se. Krásné dobré ráno. Začneme okamžitě s naším zasedáním a dovolte, abych vám všem poděkovala, že jste se dostavili na toto zasedání. Naše zasedání je webstreamováno. Máme tady jazyky tlumočené pro všechny plné členy našeho podvýboru SEDE. A dovolte mi, abych vás teď požádala o schválení zápisu ze schůze konané 12. až 13. října. Máte nějaké připomínky? Pakliže ne, máme zápis schválený. A dovolte, abych se rovněž zmínila o tom, že dva doby, body našeho pořadu jednání se konají za zavřenými dveřmi bezprostředně po bodu číslo čtyři výměny názoru se s panem profesorem Biskopem. Budeme mít tedy dva body týkající se jednání za zavřenými dveřmi. Jeden bod se bude týkat situace v Sýrii a v Alepu, kolem Alepa a v Alepu, zejména a druhý bod se týká bezpečnostní situace eh, v balkánském regionu. Takže mm, chápu to tak, že zápis byl schválen. Eh, aha, schválili jsme přijetí, přijeli jsme pořad jednání. A teď přistupujeme k bodu 2 schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 12. až 13. října. Eh, máte nějaké námitky, připomínky, pakliže ano, vzneste je do konce tohoto zasedání, abychom informovali sekretariát o koli možných výhradách či změnách. Pakliže nebudete mít žádné připomínky, budou plat, bude platit zápis také za schválený. A teď dovolte, abych okamžitě přešla k dalšímu bodu, našeho pořadu jednání. Je mi velkým potěšením, že mohu mezi námi přivítat pana profesora Svena Biskopa, který je profesorem na univerzitě v Gentu a rovněž ředitelem velice prestižního Královského institutu pro mezinárodní vztahy Egmont. Téma výměny názoru s panem profesorem se týká provádění globální strategie a jaký to má dopad na transatlantické vztahy v oblasti bezpečnosti a obrany. Dámy a pánové, my máme velmi plný program, tak bych hned ráda dala slovo panu profesorovi. Pane profesore, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za vaše pozvání. Je pro mne potěšením být obět, opět v sede. Je to po druhé od té doby, co došlo ke změně parlamentu, obsazení parlamentu. Mohl bych být velice stručný v tom tématu týkající se dopadu na transatlantické vztahy a oblasti bezpečnosti obraně v provádění globální strategie. Nevím, ten, zatím tady nevidím moc implementace, bohužel. Ale očekávám, že byste očekávali, že budu poněkud delší, takže rozdělím mé úvodní poznámky do dvou bodů ten první bod na straně obrany, ale také bych rád dodal několik slov eh, k otázkám diplomacie a obchodu, protože všechny tyto otázky jsou zásadně propojené. Kdybychom implementovali to, co říká globální strategie obrany, tak by to jistě bylo pro užitek, eh, k užitku transatlantických vztahů, protože sdílení zátěže, eh, tedy jaké úsilí vyvinou sami Evropané pro obranu a Eh, a bezpečnost ve vztahu k USA, to bude téma na agendě nově zvoleného prezidenta Trumpa, eh, který poměrně silně než jakýkoliv prezident před ním vytvořil určité pochybnosti týkající se článku 5 na to. Nebylo to zrovna tedy inteligentní, dovolil bych si říci. Ale když se podíváme, eh, tak eh, se to vlastně vrací k postoji eh, JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Jediný způsob týkající se vyvinutí úsilí o, o bezpečnost v Evropě vyzname, znamená, že musíme dělat daleko více. Ale, abych byl upřímný, nevidím tady nějaký velký pokrok kromě detailních závěrů rady, které byly schváleny 14. listopadu. Ale mm, já jsem se vrátil k závěrům Evropské rady z roku 2013 prosince a když srovnáte ten text s tím textem, který byl schválen v listopadu, když nemáte ty tituly, tak eh, těžko rozhodnete, jaké závěry jsou z roku 2013 a jaké teď z roku 2016. Čili když se podíváme to, co jsme udělali, Evropská unie znovu řekla, že může jednat a usnadňovat e, věci na evropské úrovni a konat na evropské úrovni, ale stále ještě nevíme, zda členské státy jsou vůbec ochotny využívat ty nástroje, které byly vytvořeny. Kdyby někdo něco chtěl dělat a my o tom nevíme, byla tady celá řada návrhů eh, po té, co byla zveřejněna strategie. máme tady jeden franko, německo, italsko, španělský návrh, ale ani tyto státy se nezdají být přesvědčeni, aby konali podle návrhu, které předložili konkrétní příklad. Já mě navštívil jedno dne eh, německý ministr obrany, abychom hovořili o posílené spolupráce a já jsem byl velmi zapojen do přípravy agendy belgického předsednictví v roce 2012. A Německo řeklo, Německo chci, chce pracovat v oblasti bezpečnosti a obrany. Schůze skončila a dostal jsem e-mail od německého přítele, který mi říkal, ahoj Svene, já se odkazuji na konferenci Bundeswehru v Berlínu, kde se setkal ministr obrany a všichni generálové. Představte si, co tam zaznělo. Nechceme posílit EPSCO eh, a chceme implementovat náš vnitrostátní rámec v rámci NATO já si myslím, že to tež můžeme říci o Francii a dalších členských států. Eh, každý prostě eh, tady eh, vykládá bubliny, co by chtěli dělat, ale není ochoten využívat závěry rady, které byly schváleny před několika týdny. Představte si, že by tady byla vůle. Stejně by tady nepanovalo jasno o tom, co vlastně máme dělat protože my jsme zabránili, vyhnuli jsme se diskusi o úrovně ambicí. Je to trochu ironické, protože během práce na návrhu některé členské státy žádali, eh, že bychom měli mít explicitní stěžádostivý program. Máme tady trojité úkoly pro Task Forces, ochranu Evropy, vytváření kapacity, kapacity a konání v rámci konfliktu. A to vše by se mělo dělat ve strategické autonomii, čili prakticky řečeno, to je všechno to, co bychom měli udělat bez USA, bude-li to nezbytné. Všichni vědí, že tato úloha nemůže být dosažena bez navýšení vojenských ambicí. Ne, není to možné, protože chcete-li mít strategickou autonomii, znamená to zaprvé musíme mít eh, strategické možnosti mm, i mimo Američany a za druhé musíme mít také strategický výzkum. Musíme mít evropské vojsko a také vůli eh, mobilizovat naše strategické eh, rezervy, bude-li to nutno. To ho nemůže být dosaženo v současné situaci. A v okamžiku, kdy dojde k Brexitu, bude to znamenat, že britský příspěvek zmizí eh, z, eh, z katalogu. Na jedné straně eh, britské síly vojenské nemusí být nahrazeny. Dokonce ani v otázce Brexitu prostě angličani nebudou mít bojové lodě a nezmi, eh, pardon, budou stále vlastně bojové lodě a stále budou určitým způsobem náležet v Evropě. A kdyby tady byla ohrožena Evropa, bude ohroženo také budou eh, spojené království. A kdyby se rozhodli vojensky odpovědět, kdyby se Evropa rozhodla vojensky reagovat, eh, tak by Velká Británie se jistě připojila, ale bylo by to mimo toho nástroje, který máme. Chcete-li tedy tedy plně implementovat strategie, musíte revidovat tu eh, úroveň ambicí. Když se podíváme na závěry rady, to vlastně členské státy odmítly, takže se tady točíme v kruhu. Závěry rady dávají mandát pro revizi schopnosti, eh, eh, pardon, požadavků, které mají být splněny ale my nemáme novou úroveň ambicí, nemáme tady ani nejmenší indikace pro harmonizované operace, do kterých bychom se rádi pustili, protože se pořád točíme v kruhu. Je tady eh, jaksi chyb, ne, neexistující propojení mezi úrovní ambicí, závěry rady, eh, kteří je, které chtějí posílit a mandátem pro eh, stanovené požadavky, které zůstávají na vodě. A myslím si, že to bude velice obtížné pro tedy eh, vojenské síly, aby vůbec nějakým způsobem jednali. Chceme-li tady něco rozhodnout, domnívám se, že to, co musí rozhodnout členské státy, jak kdybychom chtěli konat a kdybychom věděli, do jakého stupně chceme konat, tak musíme si uvědomit, jak a jakou metodologii použijeme. Podle mě, co musíme udělat, je udělat krok ze spolupráce v oblasti obraně ke integraci protože zatím tady máme spolupráci v oblasti obrany. To, co děláme, děláme ad hoc projekty, čas od času členské státy prostě vytvářejí společně platformy a většinou k tomu aktivují národní jednotky, ale potřebujeme interoperabilitu i tam k něčemu dokáže, ale zatím nemáme žádnou integraci vojenských sil protože zatím se funguje na nadnárodním mezinárodním základě. Příklad. Německá, nizozemská armáda spolupracují v tomto směru. Potom tady máme také belgicko-nizozemskou kooperaci, ale ta je velmi omezena. Podle mého názoru se musíme pohnout k tomu, chceme-li zůstat relevantní, musíme vytvářet mezinárodní balíčky s cíly, eh, abychom do toho také zakotvili ty vnitrostátní příslušné jednotky, bojové jednotky, eh, aby všechny členské státy mohly přispět svými mechanismy, ale také logistikou, eh, lékařskou podporou a tak dále, všechno, co k tomu patří. toto je jediná věc, která by znamenala rozdíl. Eh, když se eh, Samozřejmě, eh, budete chtít obrátit k integraci, budete proto potřebovat legální rámec. Budete muset mít jistotu, že každý bude muset dodržovat během času to, k čemu se zavázel. Ale my už jsme udělali legální, vytvořili legální rámec ale šlo by to také dělat navýšením koncepcí eh, rámce pro bojové jednotky v jednotlivých státech. Eh, když se podíváte, Německo něco má, Francie něco má, ale potřebujeme o obě národní či vnitrostátní bojové jednotky, aby spolupracovaly, ale potřebujeme také konzultace, protože jakmile se pohnete od spolupráce směrem k integraci, tak eh, můžete integrovat, se, integrovat ty bojové jednotky, ale pouze jednou. Když tam dáte A a B v rámci SK, tak nemůžete zase propojovat B a C v rámci stávajícího rámce, eh, tedy ve stávajícím rámci. Potřebujeme tady konsolidaci. Někdo si myslí, že PESCO jsou pouze státy, které realizují nějaké projekty. BAC dělají eh, projekt I, co já vím, ale eh, ale kdybychom aktivovali PESCO, abychom eh, zlepšili situaci v evropském rozměru. Doufejme, že do zasedání rady příští týden uvidíme nějaká jiná prohlášení či informace, abychom znali záměr jednotlivých členských států, ale jinak se obávám, že plán pro implementaci zůstane pouze plánem, pouze na papíře. A, a druhá poznámka, tady budu velmi stručnou, bude daleko obtížnější a je tady nebezpečí napětí se USA týkající se diplomacie i když zatím vyčkáváme, jakmile eh, je zvolena nová americká administrativa, eh, musíme nejdřív čekat, s čím přijdou. Uvidíme, zda Trump bude ještě někomu volat. A zdá dá nějakou iniciativu zahájit novou politiku. A nevím tady žádný krok k tomu, abychom zjistili, jaký je náš diplomatický program, program diplomacie pro Evropu, abychom tedy eh, mohli jednat proti či s americkou administrativou. Eh, tato strategie je nezbytná, ale já tady nevidím vůbec žádnou diplomacii eh, která by také usilovala o tuto implementaci, o které jsem hovořil. Eh, jedno se týká vztahu s Iránem my máme symbolickou složku pro Irán a mohly by tady být snahy, jak si eh, zrušit tuto dohodu jenom jako gesto. Mohli bychom řekli, hele, tam my jsme tady udělali něco, ale Irán bude mít nového lídra, ale nedovedu si představit, že Evropané by v tom pokračovali, protože pro nás normalizace Iránu není vůbec kontroverzní a bylo by to proti našim zájmům, proti našim hospodářským zájmům, to jak si odvolat ale nemůžete mít dohodu a stabilitu ve střed, na středním východě, eh, když nezapojíte Iránce. To by bylo kontraproduktivní a tohle si, musíme také jasně říci Trumpově administrativě. Potom tady existuje obava, že nový prezident udělá takové dva levné díly s prezidentem Putinem, s Ruskem Samozřejmě ta skutečnost jako taková, že se snažíme dospět k dohodě k Rusku, a to by mělo zůstat závěrečným cílem, aby došlo k normalizaci vztahu k, k Rusku, ale ne za každou cenu. Z mého pohledu Rusko dospělo k bodu, kdyby bylo rovněž v jeho zájmu skončit válku v Sýrii Rusko se blíží konci války, když se podíváme, že Asadova vláda zůstane, protože jejich intervence už před několika měsíci na to ukazovaly. Ruska nemůže, Rusko nemůže získat víc, Asad nemůže být poražen, ale taky nemůže vyhrát. Takže z ruského pohledu tady nemá cenu pokračovat ve válce. Jsou tady spojené, tedy společné zájmy evropské, severoamerické a ruské a neměli bychom tady dělat dohodu za jakoukoliv cenu. Zejména, když se podíváme na situaci ve východní Evropě a na Ukrajině. Všichni vědí, že Krym se nevrátí Ukrajině. Všichni víme, že EU a na to členství není nabídka pro Ukrajinu, pakliže severoamerická administrativa by to chtěla zahrnout, možná, že by to mohlo být přijatelné pro Evropany a samozřejmě pro Ukrajince, tak když se podíváme na jádro Minské dohody, my chceme plné obnovení externích vnějších hranic e, na východní hranici Ukrajině by Rozhodně nemělo docházet k porušování této dohody. Dokážu se představit, že tady bude pokušení eh, pro Putina udělat díl eh, s Trumpem, jakoby uspokojení, že by byl konečně uznán jako velký vůdce, tak jak vidí on sám sebe jako tohoto velkého vůdce. Ale eh, tyto vztahy by se mohly narušit velice rychle Protože když se Putin dostane do příliš velké vzdálenosti a bude se vzdálit od EU a USA, řekne si, no jo, pardon, jestli se USA a Evropa oddálí trošku od sebe, tak Putin právě by mohl říct si, no to mohu jít ještě dál. A jak tady dojde k dohodě s Ruskem ze strany Ameriky, aniž by, byl, aniž by se zohlednila otázka Iránu, to taky nejde to znamená, že Trump bude muset hledět na díl s Iránem eh, nebo s Ruskem a Sýrií. Tady to bude třeba rozhodnout předem. A další téma se týká Asie. Eh, Prima AB, AB navštívil Putina a hovořili o transpacifickém partnerství. Já nemohu říci, že bych byl zase tak velký fanoušek eh, transpacifického partnerství, ale uvědomuji si, že není možné, eh, protože oni vyloučili Čínu a já si myslím, že to nepřispěje ke stabilitě. Ale pakliže Putin nenahradí toto partnerství, eh, a začne nějakou politiku ochrany v Číně, bude tady podí, potíž pro země, jako je Singapur a Japonsko a Větnam, země, které se snaží zabránit tomu, aby je vsákly čínské vztahy, nebo Čín, Čína jako taková. A možná, že by se vydali cestou Filipín. A to, ale to je tak, ale Filipíny už zase přiblížili Číně a pro nás to znamená, my jsme to oznámili také v globální strategii, že chceme urychlit vztahy FTS, eh, což, by, eh, což je zásadní pro naše vztahy s Japonskem a Čínou, eh, protože tady eh, to získá geopolitický význam. A my samozřejmě nemůžeme nahradit to, aby USA zajiště bylo jako ten garant bezpečnosti na Ázii, v Ázii, ale můžeme pomoci těm zemím, které chtějí zůstat v určité vzdálenosti od Číny. Musíme se uvědomit ten politický význam a naši obchodní prezence tam, která se asi bude zvyšovat. To také vyžaduje, mm, abychom o tom přemýšleli. Čili toto jsou všechno záležitosti, kde Evropa je dobře umístěna, aby mohla použít svou diplomaci, ale zatím nic takového nevidím. Nevidím tyto, tato témata na seznamu priorit, které eh, vypracovalo SVČ a vysoká eh, představitelka této oblasti. Eh, jakoby Evropa tady se chtěla ubírat jiným směrem než USA, ale my musíme naprosto jasně komunikovat Eh, jaké máme úmysly severoamerické eh, administrativě. Děkuji, pane profesoře, za eh, váš úvod, úvodní projev a nyní bych chtěla udělit slovo našim poslancům v rámci diskuse. Prvním je pan Galer. Ano, děkuji vám, pane profesore biskupe, za vaš, váš výklad a musím říci, že eh, do značné míry eh, sdílím vaše názory. Eh, jak pokud jde o stav ambicí, a správně jste poukázal na to, že když se podíváme na závěry rady z prosince mm, a 2000 a to, co se 2013 a to, co zaznělo nyní, tak skutečně to um, naznačuje, že se tady točíme v kruhu a také uh, pozorují nedostatečnou připravenost. Mm, to, co jsme již uvedli, PESCO, Evropská politika obrany a bezpečnosti, je nutno ji aktivovat. Já v podstatě jsem nabil dojmu, že například německá ministrině obrany to výslovně takto říká. Také jsem ji slyšel to říkat, že to nyní chceme aktivovat a proto je v skutku iritující, když říkáte sám, že jste navštívil Bon a na, se, na jedné konferenci jste sám eh, zaznamenal, že tomu tak není. Doufám, že dříve či později se shodneme. Nestačí, když to jedna členská země konstatuje. Měl by tady panovat široký konsenzus ve věci. A také sdílím eh, vaše pozorování, že eh, existuje nedostatek, nedostatečné proaktivní chování vůči nové americké administrativě. Osobně bych si býval přál, aby Právě nyní v této fázi paní Mogherini eh, odjede do Washingtonu a nalezne vchod do Trump Tower. Eh, nyní v této fázi je právě jejím úkolem deklarovat, co my, Evropané, chceme. A snad eh, právě v této fázi by bylo záhodno, panu Trumpovi, který eh, zdá se neumí dlouze a trpělivě naslouchat, ale zprostředkovat mu alespoň několik základních eh, klíčových eh, poselství, protože když se počet návštěvníků nahustí, tak už možná nebude schopen takové koncentrace. Takže skutečně bychom si měli uvědoma, uvědomit, co i on chce po nás. Do značné míry to víme, chce větší evropskou angažovanost, činnost, v, pokud jde o NATO, to znamená zvýšení poplatků eh, členských států alespoň do té úrovně 2%. A mám eh, dvě otázky na vás, které obě souvisejí s financováním. Jednak to ještě nezaznělo, existuje představa Evropského obranného fondu, eh, která se zrodila a navíc máme stále ještě náš starý mechanismus Atena v rámci GSP, který ale po mém soudu není velmi účelný protože ta největší část eh, zůstává u členských eh, států, které, které se toho účastní, s tím důsledkem, že některé členské státy se nezúčastní toho vůbec, protože si nemohou eh, například dovolit nasazení svého námořního nebo svého loďstva, protože by pak mm, snášeli všechny úhrady nebo všechny náklady. Jak tedy posuzujete možnost nové strukturace toho mechanismu Atena ve smyslu tedy eh, nových plateb ze společného měšce eh, všech členských států? A za druhé, co soudíte o myšlence posunout se vpřed eh, i pomocí společných projektů s tím Evropským obraným fondem. Já jsem k tomu zaznamenal pozitivní reakce v mé vlastní zemi, samozřejmě za těch obvyklých podmínek, ale myslím si, že pokud se eh, kolektivně eh, toho eh, zúčastníme, pak by to mm, mělo ten efekt, že snad i společné projekty bychom mohli realizovat eh, cenově příznivěji, množstevními úsporami a také eh, bychom mohli eh, být interoperabilní na základě společného plánování. Takže potenciál tady zdá se je, ale jak posuzujete vy politickou vůli v této věci postoupit? Děkuji. Nyní má slovo pan Freund. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane biskope. Omlouvám se, že jsem dorazil o několik minut později, ale stále ještě jsem zaznamenal většinu toho, co jste eh, vysvětloval. Nevím, co to vlastně je. Možná, eh, že je to předvánoční duch, ale eh, souhlasím s většinou toho, co jste vy i pan Galer uvedl, co ovšem neplatí vždy. Já jsem byl velmi eh, raným průkopníkem, stoupencem, stoupencem evropské zahraniční politiky, která by měla být, jak Michal právě uvedl, proaktivnější. A myslím, že právě nyní nadešla mm, příhodná doba, aby Mogherini, Federica Mogherini navštívila pana Trumpa, i když jsem stále ještě velmi skeptický Sledoval jsem, pozoroval jsem eh, americké volby od 90. Eh, let 19, pardon, 20. století. A nikdy jsem eh, nebyl tak udiven eh, z eh, přicházející administrativy jako nyní, protože není nic, podle čeho byste ho mohl poměřovat. Není zde eh, žádný historický záznam či zkušenost, pouze jeho volební kampaně, takže vůbec nevíme, z čeho vychází, z čeho vycházet bude. Nevím, jestli jste se s tím setkal, ale přednedávnem ehm, vyšla zpráva agentury Bloomberg pod názvem Eh, průvodce pesimisty rokem 2017. Oni to eh, vypracovali již na letošní rok, měli pravdu s Trumpem, Trumpem měli pravdu s Brexitem, i když se v jiných ohledech spletli, což tam v tom článku nezmínili, ale doufáme, že se eh, budou mílit i v předpovědi na příští rok v určitých ohledech. Ale uvedu několik hlavních bodů z toho článku, které se možná naplní. Putin eh, stáhne eh, své eh, hackery a přestane se plést do záležitostí Ameriky a Evropa a oplátkou za to uh, Merklová uzná nadvládu Ruska nad Syrií, Krymem a Ukrajinou, Bělorus, Běloruskem. Čína, Čína upadne do nejhlubší recese všech dob, Severní Korea to už je dlouhodobý problém. Nakonec eh, nasadí eh, jadernou hlavici na eh, interkontinentální raketu, která bude schopna zasáhnout USA a pak Merkla, Merklová odejde a Lepenová nastoupí do funkce prezidentky. E, s těmi posledními dvěma body nesouhlasím, nemyslím, že Merklová prohraje a Lepenová vyhraje, ale zajímalo by mě, zda je něco v tomto seznamu, k čemu byste se chtěl vyjádřit a opět se vracím k svému prvnímu bodu, co by tedy umožnilo Evropské unii, anebo přimělo Evropskou unii k eh, mnohem silnější a jednotnější reakci, než eh, jakou jsme eh, zaznamenali dosud. Děkuji mnohokrát. Pan Marek Jurek. Dziękuję bardzo. Děkuji. i já. Vám mnohokrát děkuji, pane profesore, eh, za váš velice zajímavý příspěvek. Děkuji vám za eh, vaše úvodní slovo. O to více Eh, že eh, odborníci vždycky si mohou dovolit říci mnohem více nežli politici a mohou to dokonce říci úplně otevřeně. Já bych měl následující otázku, pane profesore. A sice, eh, jaké bezpečnostní problémy může Evropská unie vyřešit, a to v zájmu svých členů? my eh, mluvíme o zájmech eh, bezpečnostní politiky, eh, o mezinárodní autoritě Evropské unie, o angažmá Evropy ve velkých mezinárodních problémech, jako je třeba konflikt v Sýrii, což je humanitární katastrofa, je to problém, který se Evropy týká, týká se bezpečnosti Evropy. Um, ta válka Eh, má na Evropu vliv eh, prostřednictvím migračních toků, eh, které se zesilují. A druhá otázka. Už dva roky, poslední, za poslední dva roky jsme v té otázky udělali dost málo. Zabýváme se migranty, ale nezabýváme se migrační krizí, která se stále zesiluje. A pro Evropskou unii by měla být důle, nejdůležitější bezpečnost jejich členů. Otázka zní, když mluvíme o bezpečnostní politice, mluvíme o bezpečnostní politice jednotlivých států nebo bezpečnostní politice Unie. Eh, vlády nemohou jednat eh, tak, že by řekli, eh, stát jsem já, jde jenom o nás. Ehm, Eh, bylo řečeno, vy jste říkal, že Krym se Ukrajině nevrátí. Eh, mnozí politici v Evropské unie eh, takto smýšlejí, ale něco jiného je, když řekneme hlasitě, že nemáme v plánu žádné kroky ani jakožto NATO, Eh, myšleno kroky eh, směrem eh, k suverenitě Ukrajiny, včetně Krymu. Naše paní předsedkyně včera uspořádala veřejné slyšení s krymskými Tatary a mm, byl tady jejich předák, který byl doprovázen celou řadou osob. Eh, a to vlastně se mohlo stát eh, politickou, určitou politickou manifestací. Eh, my si neuvědomujeme, že sedmina obyvatel Krymu jsou vlastně úplně původní obyvatelé Krymu a oni jsou tím určitým barometrem společenského vývoje v regionu. Rusko je řízená demokracie. Eh, je to eh, perfekcionistická demokracie, ale zároveň něco jako zdánlivá demokracie. A proto se dá eh, snáze řídit, protože moc je tam koncentrována s tím, že se zdůrazňují ty aspekty řízení a vedení. Čili Eh, my sledujeme situaci na Krymu eh, a měli bychom to ale dělat společně. Nesmí to být tak, že eh, to dělají jenom členské státy, které na to mají největší zájem. Měli, mělo by to být naše společná politika, měli bychom vysílat silné společné politické signály Evropské unie. Mám otázku, která se týká určité dohody s Ruskem. Uh, já to chápu tak, že eh, vy jste tady měl na mysli hlavně Sýrii, ale Otázka zní, jakou dohodu nebo mm, eh, jste měl na mysli. Eh, ta čtvrtina členských států, které mají hranice s Ukrajinou, před, očekávají, že se Evropa bude v této věci nějak angažovat. Politika putinovská to je propagandistická politika. A v rámci eh, vnější eh, politiky, zahraniční politiky, se jedná spíše takovým směrem, že se jakoby snažíme Putina mírně přibrzdit, ale eh, nejedná se o politiku strategické rovnováhy. Není to tak, že když Rusko učiní určité kroky, takže by okamžitě následovaly protikroky z naší strany, které by přispěly k zachování nebo k vytvoření rovnováhy. A já si myslím, že eh, to souvisí, že ta, ten skepticismus určitých států Evropské unie vychází právě z toho. Nemluvím o Velké Británii, protože ona je v jiné situaci, ale uh, z hlediska těch společných kroků se, si musíme tuto otázku klást. Jde o to, že my eh, chceme být aktéry mezinárodní politiky, že chceme zvýšit autoritu, mezinárodní autoritu člensk, eh, Evropské unie, a nebo nám jde o zájmy členských zemí Evropské unie nebo určitého uskupení členských zemí Evropské unie eh, Mm, je jasné, že si děláme starosti o svou bezpečnost, ale solidarita přeci nevypadá takhle. Uh, Mr. Arnaud Děkuji mnohokrát, pan Arnaud Danjean. Děkuji mnohokrát. Já bych rád reagoval pouze na tu část obrany vaší vynikající prezentace, protože co se týče zahraniční politiky evropské, jsme ještě uh, enormně ve spekulacích, eh, co se týče eh, vztahu, eh, budoucí severoamerická administrativa. A říkám severoamerická administrativa, protože to nebude jenom Trump. Podívejme se na kongres, tady bude mít většinu republikánů a ty si možná nebudou myslet to tež, co Trump. Čili máme tady enormní nejistotu. A myslím si, že tady je trošku riziko spekulací, abychom se v tom nestratili. Ale nemyslím si, že by to bylo přesně to, co se od nás očekává k aspektu obrany. Naprosto s vámi souhlasím v tom. No, nejdřív ty texty, které následuje jeden za druhým, ať jsou to texty komise nedávno týkající se akčního plánu, ať to jsou texty rady pan, paní Morgeriny. To je většinou, člověk má pocit, že už to četl a že to v životě nebylo realizováno. Mm, k tomu se vždycky připojí adjektiv konkrétní. Vždycky, když něco eh, vyjde, například nedávno paní Morgerini se sešla, nevím s kým, pardon, eh, s generálním tajemníkem NATO a že tady budou zcela konkrétní plány, řekla Evropská unie v rámci NATO, ale tady vůbec nic konkrétního není. E, to znamená, jako kdyby se dělali blázně z lidí. Je prostě e, nemožné, abychom pokračovali v používání tohoto jazyka, jakože pokračujeme, že se to hýbe dopředu, že tady je pokrok a přitom tady žádný není. Mm, co se týče diplomatiky, vy už jste hovořil o té úrovni ambicí a Michal řekl úroveň ambicí, které chceme pro Evropu. No co z toho všeho chceme udělat? Eh, co se týče společných kapacit, pořád se o tom hovoří, vy hovoříte o velení, o řízení materiálu, o řízení jaksi zdravotnických, ale proč? Co pak máme kuráž, máme tu odvahu říct jeden den, co uděláme nakonec? co pak ve vašich zemích je jedna jediná země, které jsou, která by byla ochotna dát své bojové jednotky a nasadit je pro jakoukoliv jinou část světa? No tedy neznám, aspoň u nás to není, neznám něco takového. A neznám ani systém, který by to umožnil. Můžeme tady spekulovat o všem, co chceme. Můžeme tady glorifikovat spolupráci, jak chceme, pořád kousek po kousku. No, ale jaká je společná ambice, společný cíl? To zbývá určit, čili tady se vůbec nepokročilo. Když se podívám, co se týče misí a operací, eh, které se v současné době konají, no, teď je to pět, šest let, kdy máme vojáky v Somálii. Jaký je výsledek? Chaos v Somálii co pak tady existuje, klade si někdo otázku, jestli je to vůbec efektivní, jestli to funguje. Ne, Mogadišu, že jo, člověk je spokojen, je tam hotspot, takže tam jsme. Podívejme se na Mali. Máš ti vojáci, co pak to funguje lépe v Mali? Co pak je zlepšená situace v Mali? Není. Co pak naše politika tam je efektivnější? Vůbec ne. Vždyť prostě podívejme se na sever. Klademe si otázku, k čemu všemu to je, co se dělá, ale plní se ty cíle, zakřížkuje se, že je to splněno, Stojí to hodně peněz, zaměstnávají se lidé, ale tedy ty lidé, kteří pracují eh, v Evropském politickém a strategickém centru, pracují dobře, to jsou dobří lidé. Ale proč se to dělá? Jaký výsledek se chce dosáhnout? A z tohoto pohledu ještě jednou si myslím, že jdeme úplně mimo, že jsme úplně mimo. Eh, souhlasím s vámi v tom, jiná, mm, sdílím to, co jste řekl, ale teď, když se řekne, hm, no dobře, měli bychom z logiky spolupráce přejít k logice integrace No, nebudeme hovořit tedy o otázce konečného užitku, konečného cíle, závěrečného cíle, ale já chápu logiku integrace možná, co se týče veškerých podpůrných akcí, pod, to je jasné, no, ta logistika, otázky vzdělávání, školení, průmyslové certifikace, kapacitní záležitosti, které by mohly být integrovány a získali by tím. Ale co se týče operačních jednotek, zejména operačních bojových jednotek, no integrace podle jakého modelu? Integrace a la Frances a nebo eh, a la německý parlament? Obě mají svá historická ospravedlnění, institucionální, politická, ale dnes Podíváme se eh, na ten problém, co máme s Battle Group, eh, s, s bojovou skupinou. No, můžeme školit všechny, kteří chtěme, můžeme v parlamentu říci, musíme používat bojové jednotky, ale nikdy se nepoužijou. Proč? Protože nemáme stejné pravidlo angažovanosti. A eh, chcete-li jeden den jít do ofenzivy, já vím, že to není ten poslední a univerzální cíl, ale ten den, kde budeme muset mít nějakou misi eh, jaksi ofenzivní, no tak to, to nebude možné, protože když tady každý má jiný systém, který je eh, z historického pohledu odůvodnění, proč francouzští vojáci odjeli sami do Mali, protože žádná jiná země v Evropě nebyla ochota ztrácet své bojové jednotky v ofenzivní misi na Mali. Takže eh, bez pochyby tady alespoň Myslím si, že nepokročujeme, i když to SVČ tvrdí, no SVČ prostě tvrdí, že to všechno je báječně zabaleno, ale zůstává to takovým balíčkem dárku, ale když ho rozbalíme, tak tam nic není a nepostupíme vůbec nikam. Když se srovnají závěry z prosince tohoto roku s rokem 2013, no tak tady není žádný rozdíl. Nikom se, nikam se nepokračovalo. Nepokročilo, jak to bude 2018-2019, já jsem velice skeptický a teď tady máme alarmy, poplašná hlášení ze všech stran. Eh, ten Trump eh, ještě znepokojí, více znepokojící než Brexit. A jak tady máme pokročit? No, abych byl upřímný. Já si myslím, že jeden z problémů je, že se nám nepodaří pokročit eh, ve 20, v 27, protože těch 8, ta 28 už tam nebude je třeba být flexibilní, ale to není, protože ti, co chtějí pokročit víc, pak tady eh, jsou třeba ochotní, ale pak tady máme zase ti, kteří nechtějí pokročit a teď dojde k vylučování někoho. A když se podíváme na globální strategii a teď to skloňování eh, jaksi vojenské společné obrany v rámci 27, no Prostě eh, myslím si, že se nepokročí ani o centimetr, mm, eh, protože eh, ty společné akce, které tady byly, rozhodně nedosáhly svého cíle. Thank you. Děkuji vám. Paní Ana Gomez má slovo. Děkuji. Pane profesore biskupe, ráda vás vidím. Skutečně jsem velice eh, nespokojená, že jsem vás nemohla slyšet od začátku, protože jsem hlasovala v jiném výboru, takže jsem začátek neslyšela, ale můj asistent byl přítomen, takže mi to vše zreferuje. Nemohu tedy eh, se k tomu vyjádřit, ale mám několik otázek na vás. A Eh, budu vycházet z toho, co již uvedli mý kolegové, ale podložím to eh, vlastním eh, cítěním. Nemyslím si, že Federica Mogherini by měla nyní odjet do Washingtonu. Nebylo by to účelné, naopak bylo by to kontraproduktivní. A nejde pouze o Trumpa. Jde o to, že jeho administrativa ještě není sestavena, není ještě ani vybrána. E, takže myslím, že existují jiné kanály a způsoby, jak zjistit, co se děje a jaké mají představy. A také se domnívám, že v této oblasti bezpečnosti a obrany jsou naše členské státy naprostou katastrofou. Naše vlády jsou pohroma a e, vedení je katastrofa. To už bylo za Eštnové, která se skutečně o to vůbec nestarala. To byl britský problém a dopadlo to na nás. A nyní e, Federika dělá, co může, e, využívá stávající okolnosti, ale chtělo by to mnohem více. Chtělo by to přidat a Chtělo by to někoho, kdo není pouze jakýmsi úředníkem vlád, ale je e, také reprezentantem komise jako takové, tedy motoru evropské integrace a kdo e, se rozhodne konfrontovat členské státy s jejich povinnostmi, odpovědnostmi. Já myslím, že jsme dospěli do tak kritického bodu, nejenom vzhledem k vztahům s Ruskem, Ruskem a vzhledem k agresivní ruské politice, počínaje Ukrajinou až po Sýrii, ale samozřejmě i vzhledem k faktu, že situace e, je taková i se spojenými státy. A pak Čína. Zajímalo by mě, jestli víte, zda v rámci bezpečnosti a obrané politiky eh, proběhl pokus identifikovat, jak jsme v posledních letech sdíleli kontrolu eh, nad kritickou infrastrukturou v EU. Nemám na mysli eh, kritické technologie v oblasti bezpečnosti a obrany, což jsme jen tak eh, prodali bez kontroly, ale mám na mysli kritickou, kritickou infrastrukturu, stěžení infrastrukturu, jako například letiště, základny a tak dále. Nemluvě samozřejmě o obrovskou eh, kybernetickou zranitelnost. Tady eh, bych eh, dokonce řekla, že naše členské státy potřebují jakýsi kyber Pearl Harbor, aby se probudili. My zde v Evropském parlamentu naléháme na integraci, na neustálý vývoj výzkum, společné veřejné výběrové řízení, sdílení eh, kapacit, investice do eh, vývoje a výzkumu. Ale co když tady není politická víle, eh, vůle a žádná politická akce a skutečně není a nikoli z nedostatku kapacit, schopností a není to ani pro nedostatek eh, žádostí eh, o jejich využití. Eh, Mali je jeden z příkladů, můžeme také uvést Sýrii a není zde žádná politická strategie v tomto ohledu. A pak další kritická otázka v této chvíli jsou tady eh, obtížné okolnosti, ale vždy eh, se najdou obtížné okolnosti. Eh, reforma Bezpečnostní rady OSN nemělo by to být na vrcholu naší agendy Může se něco podařit, jestliže budeme postupovat takovýmto způsobem a umožníme nadále Bezpečnostní radě, aby byla totálně ochromena absurdním systémem? Je to součást agendy EU? A reforma Bezpečnostní rady vůbec není součástí agendy Evropské unie. Takže já nechci říci, že se modlím, ale eh, doufám jen, že skutečně nedojde ke kybernetickému eh, Pearl Harboru eh, v rámci EU, který by byl konečně jakýmsi spouštěcím mechanismem nějaké smysluplné akce. Děkuji. Děkuji. Tak téměř jsme dospěli eh, k konci časového limitu stanoveného pro diskusy nebo otázky poslanců a proto bych ráda učinila vlastní poznámky na adresu pana profesora Biskopa a pak eh, jej požádáme o odpovědi, o reakci na naše otázky a připomínky. A tím uzavřeme tuto část. Děkuji, pane profesore, ještě jednou. Bylo to nesmírně zajímavé, co jste nám eh, eh, tady ehm, uvedl. Já sdílím vaše názory na celou řadu výzev, otazníků, diskrepancí a mm, rozdílů eh, v pozicích eh, vůči evropské bezpečnostní a obrané politice eh, ze strany jednotlivých členských států. Jedna poznámka ke globální strategii a závěrům rady z prosince 2013. je to velmi podobné, ale naše debaty se, eh, jsou zcela odlišné. My raději nemluvíme o společné bezpečnostní a obranné politice, začínáme spíš, spíše více hovořit o PESCO, to znamená o Evropském centru eh, pro eh, politickou strategii, o modalitách, o způsobech, jak naléhat na ty, kteří jsou neochotní, nebo jak eh, eh, tlačit na určité zájmy skupiny členských zemí. The, uh, the EU closer. Protože to, co zde uvedl Marek Jurek, platí, že tady existují určité vize, jak řešit eh, ty výzvy a členské státy jsou ohroženy například ruskou politikou a některé více. a eh, vnímají, že tady jsou spíše eh, bezpečnostní cíle než ekonomické ve vztahu k Rusku. Ale jak si prostě se nechápeme těchto výzev. Samozřejmě diskutujeme chování Ruska, politiku Ruska, ale proč požadujeme stále diplomatičtější akce eh, vůči USA a současně diskutujeme o modalitách eh, bezpečnostního panoramatu. Rusko je významný přispěvatel, jak eh, na východě, to je negativní agenda, a v Sýrii, eh, kde mm, se páchají zvěrstva, to je pozitivní agenda. Je to téma, které sdílíme. A zájmem ale je, zájmem všech je ukončit válku. Pokud modality ukončení vojna, vojny nejsou pro Putina uspokojivé, tak vždy může přitlačit na Asada, aby pokračoval ve své depopulační politice a aby produkoval ještě větší vlny migrantů do Evropy. A pak to bude eh, eh, lepší, protože po každému, jak si eh, dáváme možnost nás vydírat. Proč chceme diplomací vůči Trumpovi? Protože navzdory naší kritice jeho sliby a požadavky, které zazněly v volební kampani, se nemusí promítnout eh, v postojích jeho blízkých poradců nebo projevu ke stavu Unii. For a large part of European elites as... To může vyhovovat velké části evropských elit. Takže chcete soutěž v tom, kdo bude naplňovat tyto požadavky, anebo jsme spíše ochotní uh, stanovit si určitá kritéria, vycházeje z eh, našich eh, vlastních eh, základních hodnot a demokracie, abychom zabránili ilegálním anexím, anebo upřednostňujeme ekonomický princip, který má převažovat nad bezpečností a nad právem národů na život ve svrchovaných státech, alespoň těch národů v našem okolí. Takže myslím, že tady je mnoho otázek a musíme eh, na ně odpovídat. Pane profesore, máte slovo. Thank you for all the, um, Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za ty insiderské otázky. Nejprve budu hovořit v angličtině, i když ovládám jiné jazyky, ale aby to bylo usnadněno, abychom ušetřili čas. Pan Galer eh, hovořil o finanční stránce. Já si myslím, eh, že tady je celá řada nejasností ve sdělovacích prostředí, eh, prostředcích se hovořilo o to, že tady prostě se utrácí miliardy ročně, ale já si myslím, že tomu tak nebude, protože eh, základem těch peněz mají do výzkumu a zbytek budou muset hradit členské státy sami. A já tady nevidím mnoho členských států, eh, které by alespoň trochu chtěli dávat peníze do tohoto Evropského fondu na obranu. Pravděpodobně to souvisí s tou obecnou otázkou, dokud nevíme, eh, co se bude dít v rámci peska, eh, tak eh, musíme mít nějaký rámec, v čem to bude. Musím říci, že to bude zejména o financování bojových skupin a zaměstnávání Eh, bude to v rámci urgentních misí, ale to rozhodně nevyřeší ten problém. Protože i když hypoteticky eh, by se hradila z prostředků mm, eh, hradilo z prostředku vysílání bojové skupiny. No otázka je, zda členské státy na to mají zájem a nelze to udělat s nedostatkem peněz. Já si myslím, že SZP, SZBP nezmiňuje tyto skupiny. E, co budeme dělat? Kdybychom něco takového vytvořili, když bude krize mezi Iránem a Evropou, co pak tam někoho pošleme? Já si myslím, že Některé členské státy se snaží diskutovat stále o bojových skupinách, aby se vyhnuli důležitějším otázkám. Na seznamu toho pesimistického průvodce rokem 2017? To, co jste řekl o Číně, je nesmírně zajímavé. A v posledním sdělení komise se hovořilo o větších investicích. My jsme tomu naprosto otevřeni. Pravděpodobně se můžeme vzdát myšlenky, že chceme být totálně otevření. USA tvrdí, že je prostě průkopníkem svobodného obchodování a přitom není. A je třeba vyvážit lépe ten díl s Čínou. Ale zároveň musíme vyjasnit, že nebudeme zahajovat politiku protekcionismu vůči Číně. Co se týče Sýrie, Obávám se, že snaha exportovat evropskou politiku do Středního východu nebude moc produktivní, eh, protože tady možná eh, je určitá nestabilita a v oblasti vyhlašování příměří, ale my, Evropani, bychom měli zaručovat tato příměří ale možná, že tyto skupiny budou usilovat i o jiné aktéry a e, jako Rusko, Čína a riskujeme, že e, pro tyto státy se staneme lhostejnými a pak to pro nás bude ještě složitější. Jestliže tyto státy budou hledat e, bezpečnostní oporu v Riadu, Moskvě nebo jinde, tak to bude pro nás ještě horší řešit potom důsledky těchto konfliktů na Blízkém východě. je to provázáno ještě s další otázkou. Padlo mnoho komentářů o tom, jak daleko bychom měli jít při dohodě s Ruskem a jaké typy kompromisů jsou vůbec možné. A já myslím, že bychom měli být eh, eh, realisté. Je suboptimální že eh, Krym se nevrátí k Ukrajině, ale nemáme na to žádnou páku, aby se to stalo. Ale přesto by to měl být náš cíl a spíše bychom eh, se měli zaměřit na to skutečně realistické, například urovnat konflikt na východě Ukrajině, i když tam také má Putin větší zájem o zachování toho zmraženého konfliktu. Myslím, že to nás vede k další větší otázce. V globální strategii se distancujeme od agendy demokratizace. To je tedy určité pozorování. Nelze demokratizovat zemi zvenčí. Jestliže se stát demokratizuje sám, tak eh, jej můžete podpořit, ale eh, když tam není ten vnitřní proud, tak to nelze udělat zvenčí. Já s tím souhlasím, nejsem tím nadšen, ale je to fakt. A další otázka. Tam, kde jsou demokracie v sousedství, které jsou ohrožené eh, zvenčí Ruskem anebo Tureckem, tak eh, můžeme něco udělat, abychom je ochránili, ty stávající demokracie. I tam jsou naše možnosti omezené, ale je to významnější otázka. I když říkáme, že nemůžeme proaktivně demokratizovat nedemokracie, ale může Evropská unie sehrát roli garan, eh, jakéhosi ručitele za demokracii tam, kde již existuje. To je otázka, na kterou odpověď vědět eh, musíme. Pan Danjon, myslím, má pravdu, že v konečném důsledku je několik eh, málo členských států, které jsou ochotny se zapojit do boje. Je jich velmi málo. Já nejsem intervencionista, ale myslím, že nelze být ani pacifistou, chcete-li zůstat eh, věrní evropským hodnotám protože když jste pacifistou, tak to znamená, že vlastně opustíte lid je málo členských států, které jsou ochotny se angažovat v boji a pokud to tak zůstane, tak budeme postupovat vždy jen ad hoc. Hlavním vojenským partnerem je, eh, jsou spojen, je Spojené království. Francie eh, se zcela asi nepřipojí a když jde o ty bojové operace, tak ti, kteří se do toho pouští, dělají to vně těch eh, etablovaných frakcí, to znamená vně NATO a tak dále. A vznikají takové ad hoc koalice, které dlouhodobě také nejsou velmi pozitivním jevem. A pak ještě poslední bod, eh, který jsem chtěl zmínit. Myslím, ano, Gomez, máte v zásadě pravdu. Mogherini by neměla nyní jet do Washingtonu, ne dříve, než se stane oficiálně prezidentem, eh, protože vidíte, co se stalo Abemu a jak japonské veřejné mínění to vidí spíše jako ponížení Abeho, že tam jel a byl eh, přijat Donaldem a Ivankou. Myslím, že může docházet k neformálním kontaktům, to ano, můžeme se snažit um, využít času paní vysoká představitelka, aby vytvořila jakousi jasnou platformu, aby v době, když se Trump oficiálně ujme eh, funkce, tak už bude eh, eh, stanoven, vytvořen jakýsi komunikační kanál a um, už bude jasné, co lze spolu dělat, místo abychom čekali na něj, že on snad navštíví Brusel nebo nějaký summit EU e nebo NATO. Eh, takže já vám eh, mnohokrát ještě jednou děkuji. Pane profesore, děkujeme vám mnohokrát za to, že jste mezi nás dnes přišel. Bylo to velice zajímavá diskuse. Chci také poděkovat všem poslancům a všem účastníkům, kteří se účastnili této diskuse. A nyní další dva body, které máme na pořadu jednání, se konají za zavřenými dveřmi. Takže bych eh, ráda požádala ostatní, aby to respektovali, naši hosté. Prosím pěkně, pouze eh, členové eh, parlamentu, tedy poslanci a političtí poradci politických skupin mohou zůstat. Eh, a také zaměstnanci Evropského parlamentu a zástupci komise a rady a SVČ. Všichni ostatní eh, laskavě žádá.